Dear colleagues. Vážení kolegové, já myslím, že je na čase začít. Nejprve bych rád přivítal dezignovaného komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, pana Andriu Kajtise. A nyní přejdu do své mateřštiny.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 Eh, portfolio tohoto komisaře čítá eh, širokou škálu eh, politik, který pokrývá velkou část práce našeho parlamentu. Komisař má za úkol chránit zdraní občanů prostřednictvím zlepšování zdravotnických podmínek, nastavení rovné péče pro všechny pacienty a vysoké bezpečnosti potravin. Pan Andrew Kajtis je už 20 let kvalifikovaným kardiochirurgem. V Litvě byl také ministrem zdravotnictví od roku 2012 do roku 2014. V této době se také uskutečnilo litevské předsednictví. Kromě toho má více než 20 letou zkušenost v litevském parlamentu, kde byl poslancem šest volebních období po sobě. Byl také předsedou výboru pro evropské záležitosti a vedl litevskou delegaci na konvent o budoucnosti Evropy. Jak víte, tak toto slyšení je organizováno výborem Envy jakožto hlavním příslušným výborem a výborem Agri jakožto výborem přidruženým. Celkem máme 45 řečníků eh, a z toho 6 řečníků je z výboru Agri. Chtěl bych vás také upozornit, že v souladu s pravidly pro slyšení komisařů parlament hodnotí dezignované komisaře na základě jejich obecných kompetencí, eh, jejich evropské vize a osobní nezávislosti kontroluje také jejich znalost různých portfolií a jejich komunikační schopnosti. E, před slyšením e, dezignovaný komisař odpověděl písemně na řadu e, otázek, které mu byly zaslány. Tyto otázky byly v angličtině distribuovány poslancům a to v pátek 26. září. Ostatní jazykové verze byly rozeslány včera odpoledne. Pokud jde o strukturu debaty, nejprve Nejprve pan designovaný komisař učiní prohlášení e, na nejdéle 10 minut a na konci schůze bude mít 5 minut na e, závěrečnou řeč. Po e, úvodu designovaného komisaře nastane 45 otázek poslanců rozdělených do čtyř bloků. První blok bude tvořit sedm delších otázek na pět minut podle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 a otázky budou pokládat zástupci jednotlivých politických frakcí. Nejprve bude jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, jedna minuta na doplňující otázku a jedna minuta na odpověď na tuto doplňující otázku. Potom bude druhé kolo 26 krátkých otázek celkem na tři minuty a tyto otázky budou pokládat členové výboru Envy. V tomto případě bude otázka trvat jednu minutu a odpověď dvě minuty. Potom ve třetím kole dostanou slovo členové výboru Agri. Budou to zase krátké otázky a na závěr budou následovat krátké otázky výboru Envy, těch bude sedm. E, abychom dodrželi tento časový harmonogram a skončili včas, protože toto slyšení má trvat tři hodiny. E, apeluji na všechny, aby dodržovali řečnický čas. E, každý bude mít pět sekund toleranci e, z poslanců a komisař při své odpovědi bude mít 10 sekund toleranci a poté mu bude vypnut mikrofon. 10 sekund před koncem řečnického času se na displeji rozsvítí hvězdička u časomíry. A nakonec jazykový režim. Máme tu 23 eh, jazyků, takže všichni řečníci mohou používat svou mateřštinu. Eh, slyšení je eh, vysíláno na internetových stránkách Evropského parlamentu, odkud také bude možno stáhnout si záznam. A nyní dám slovo přímo panu dezignovanému komisaři Andriu Kajtisovi,